A je to opravdu obrovská práce, kterou máme přes námi a komise doufá v aktivní spolupráci s Evropským parlamentem. Děkuji, paní komisařko. Kolegové, debata k tomuto bodu je uzavřena a hlasovat se bude zítra. A nyní máme poslední zprávu na programu. To je e, zpráva paní Carvalho provádění rámcového programu pro výzkum a já tedy paní zpravodajce dám slovo. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Výzkum a inovace jsou pilíře pro růst a zaměstnanost. V Evropě musíme více investovat do vědy a zajistit i volný pohyb výzkumníků a propagaci excelence. Svět je stále více polárnější i eh, na poli vědy. Existují eh, údaje, které toto podporují. 80 výzkumníků pracuje mimo Evropu, 60 Eh, patentů eh, se podává mimo Evropu. Evropa investuje eh, do výzkumu a vědy méně než Japonsko, Jižní Korea a USA. A tato mezera je zaviněna nedostatkem našich investic eh, ze strany soukromých eh, investic a také máme eh, tedy podfinancování, fragmentárnost a snažíme se tedy vypracovávat podmínky pro rozvoj, ale máme příliš mnoho byrokracie. Musíme být tedy efektivnější, musíme mít efektivnější pravidla pro financování, to za prvé. Já jsem proto byla jmenována zpravodajkou pro zjednodušení pravidel pro programy vědy a inovace. Máme tedy zajistit, aby věda sehrávala klíčovou úlohu a je nejvyšší čas. Chceme přece uzavřít sedmý rámcový program a postoupit k osmému. Jako zpravodajka jsem se rozhodla rozpoutat debatu na toto téma pomocí veřejné eh, diskuse. Eh, vyslala jsem tisíce pozvánek zainteresovaným eh, orgánům a mnoho lidí zareagovalo, jak eh, občané, tak instituce, kteří to považují za důležité. Chtějí zefektivnit kontrolu a financování vědy a techniky. Co to znamená? Chtějí hodnocení na základě excelence. To si vyžádá větší toleranci rizika a především snížení byrokracie eh, v oblasti kontroly. Musíme vědcům více věřit, více důvěřovat. Tato zpráva je ale pouhým prvním krokem. Komisi předáme doporučení a komise se jim musí věnovat. Potřebujeme, aby nás parlament politicky podržel, aby to celé úsilí mělo pozitivní výsledek toto zefektivnění by se mohlo rozšířit i na další evropské programy, ku příkladu strukturální fondy. Měli bychom mít jasnější, jednodušší a efektivnější pravidla. Chci také poděkovat kolegům z belgického předsednictví, komise a všem těm, eh, kteří se zúčastnili těch veřejných konzultací. Je důležité zjednodušit přístup k financím na výzkum a vytvořit kulturu, která bude vycházet z důvěry. A to všech stran. Chceme přece podporovat výzkum a inovace v Evropě. Chceme, aby se Evropa stala atraktivním místem pro život, práci a výzkum. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. A, a, pro postup Catch the Eye se a, e, přihlásila řada řečníků, nejprve paní Figurejdo. Děkuji, pane předsedající. Ráda bych eh, nejdříve poblahopřála zpravodajce. Blahopřeji k práci, kterou odvedla na této zprávě, protože zjednodušení provádění rámcového programu pro výzkum je opravdu nezbytně nutné. Spravodajka poukázala na to, že je to jen jedna z nezbytně nutných reform pro to, abychom mohli financovat výzkum v Evropě, aby ten výzkum mohl být efektivní a aby eh, také přinášel zisky. Aby výzkum celkově přispíval k společenskému a hospodářskému rozvoji Evropy. Je potřeba věnovat se důležitým věcem, změnit finanční nařízení, navrhnout eh, konkrétní opatření pro eh, využívání finančních nástrojů. Musíme také optimalizovat časový harmonogram. Je důležité, aby Evropská unie umožnila eh, proplácet náklady a to jednodušším způsobem proto, abychom mohli podporovat partnerství, malé a střední podniky a aby výzkum a rozvoj se stal základním prvkem pro budování vyšší zaměstnanosti a růstu. Návrhy, které se objevují v této zprávě, jsou velmi důležité. Musíme podporovat výzkum a vývoj a inovace. A nyní pan Ody. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Marie Carvalho, která odvedla neobyčejně kvalitní práci. Děkuji také Evropské komisi. Prosím, vyřiďte mé díky panu Žovenkymu, který byl pro zjednodušení těchto podmínek. My se musíme připravit na budoucnost A proto si myslím, že bychom měli ukončit s tou minulou praxí a výzkumné instituty se obrátily na Evropskou unii a my musíme dodržovat princip dobré zprávy a potřebujeme rozumnou, rozumný odhad rizika, rozumné zacházení s rizikem. Pravděpodobně také budeme potřebovat nezávislého zprostředkovatele. Je třeba znovu získat důvěru ve všech eh, výzkumných institutech. Potřebujeme samozřejmě dobré programy pro financování, tak eh, musíme jít, s tímto musíme jít do nových vynednávání o novém finančním výhledu. Je důležité zeuropeizovat výzkum a posílit důvěru mezi členskými státy. A dále Marisa Matias. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve chtěla poděkovat paní Cavalio za skvělou práci, kterou odvedla a i za přístup k té zprávě. Velice demokratický a to nejenom zde v parlamentu, ale i mimo něj. Opravdu si vysloužila to uznání, které se ho které se jí, se jí dostalo. Rámcový program 7 je největší eh, výzkumný program na světě a návrh na zjednodušení pravidel eh, směrem ke komisi je velice správný. To, že schází z parlamentu, posiluje i návrh eh, komise. My říkáme, že to zjednodušení ještě není dostatečné, my potřebujeme jasně rozlišovat mezi inovací výzkum a výzkumem a nám to pomůže také, protože si to všímá těch oblastí výzkumu a inovací, které potřebují demokracii, rovné příležitosti a transparentnost. Chceme omezit byrokracii, byrokratickou kontrolu a větší zacílení na excelenci ve eh, výzkumu. A také musíme při volbě partnerů respektovat různá vědecká odvětví. Musíme zaručit rovné příležitosti. Závěrem chci říci, že tento návrh by skutečně mohl eh, zaručit lepší pracovní podmínky pro výzkumníky v Evropě a také by jim propůjčil větší důstojnost a zlepšil by celkově výzkum v Evropě. Takže by se, bychom se měli za tu zprávu postavit. Děkuji, pan Kelly. Pan, eh, eh, Evropská unie si na poli výzkumu Eh, vede jistě dobře, ale přece jenom eh, jsou ty postupy příliš komplikované. Eh, výzkumníci potřebují potřebují eh, finance a nemohou se k ním dostat. A trvá celé měsíce, eh, když podají žádost, než se vyřídí. Slyšel jsem o tom mnohé. Totež eh, platí pro žádosti o finance na, na kulturní a vzdělávací programy. Kdyby, jestliže chceme splnit cíle programu Evropa 2020, tak musíme omezit byrokracie a musíme tu byrokracii pokud možno snížit o 50%, protože jak eh, v aplikaci, tak eh, v té kontrole eh, se výsledky dob dobré práce vlastně rozplývají v kritických zprávách o brzdách, které stojí v cestě. Děkuji. Děkuji, pane Kelly. A nyní paní komisařka, která tuto debatu uzavře. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, kteří jste zde zůstali. Chci poblahopřát paní kávalo za tuto eh, obsáhlou zprávu správně se zaměřila na poli evropského eh, výzkumu, na to, jak složitá jsou pravidla a jak mnoho je byrokracie. V dubnu letošního roku komise schválila eh, sdělení na toto téma. Byl tam dlouhý seznam různých návrhů na zjednodušení a to rozpoutalo důležitou meziinstitucionální debatou. Eh, komise je ráda, že to parlament považuje za takovou prioritu a také chceme, eh, a také jsme rádi, že jste ve své zprávě podpor, podpořila řadu našich návrhů. Podobné podpory se nám také dostalo eh, od Rady a na základě tohoto širokého meziinstitucionálního Eh, souhlasu musíme přikročit ke krokům. Jsme rozhodně odnuti dosáhnout simplifikace zásad a principů eh, kontroly. Jednoduchost, transparentnost, právní jistota, konzistentnost a, jak bylo řečeno, eh, přístup založený na důvěře vůči výzkumným institucím je důležitým vodítkem pro řízení našich aktivit. Některé návrhy ve vaší zprávě a v závěrech rady lze provádět už v tom současném rámci. Služby komise nyní hledají řešení, která by bylo možné provádět rychle. Jedná se o přijetí metodologie průměrných nákladů, předfinancování a možnosti také eh, krýt náklady pomocí paušálních částek. Také bereme velice vážně eh, kritiku nekonzistentnosti pravidel a postupů ze strany různých institucí při provádění FP7. My intenzivně pracujeme na tom, aby se eh, pravidla interpretovala skutečně jednotně. Také budeme pracovat na další dalším zkrácením, zkrácení lhůt pro platby. Nezapomínejme ani na to, že eh, důkladnější změny si vyžádají eh, přehodnocení finančního nařízení a jeho prováděcích pravidel. Jedině poté budeme schopni odstranit ty zásadní překážky. Eh, ten současný rámec byl vyprojektován tak, aby Eh, se dostal s chybovostí na pod 2%. Komise si uvědomuje, že je to nákladné a představuje to obrovské byrokratické břemeno jak pro příjemce, tak pro komise. Takže vyšší tolerovatelné riziko chyby, jak jste navrhla, by komisi umožnilo optimalizovat efektivitu nákladů a potřebu efektivní kontroly a zavést také vztah s výzkumníky skutečně založený na důvěře. Děkuji vám za tu zprávu a děkuji také všem všem, kteří se na ní podíleli. Je to, bude to podkladem pro dobrou práci. Děkuji. Děkuji, paní eh, komisařko. Končím debatu a o této zprávě budeme hlasovat zítra. Zítra se setkáme v 9 hodin a Pořad na zítřejší jednání je zveřejněn, najděte jej na webových stránkách Evropského parlamentu. Děkuji vám za eh, spolupráci, děkuji tlumočení.